Evropského parlamentu neustále, jak vidíte, jsou atakováni jenom proto, že mají své vlastní názory. Doufám, že k tomuto do budoucna už nikdy nedojde. Děkuji. Děkuji vám, pane Golniši. Chci informovat vážené poslance, že zápis ze včerejšího zasedání je připraven. Pokud nemáte výhrad, bude chápán i jako schválený. Nyní přejdeme ke hlasování. Jako první budeme hlasovat o zprávě pana Leinena, stanovení seznamu třetích zemí nebo části třetích zemí a veterinárních hygienických podmínek a veterinárních osvědčení pro dovoz některých živých zvířat. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Queda aprobada con 500... Přijato 533 hlasů pro. Přejdeme k hlasování o další zprávě. Paní Přejdeme tedy ke zprávě paní Matery. Jste připraven, ptá se pan předseda? Dobře. Přejdeme tedy k této zprávě paní Matery o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Výroba nábytku v Litvě. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Žádá se zde kvalifikovaná většina. Uzavírám hlasování. 558 pro je přijata. Přejdeme k další zprávě. To je opět zpráva paní Matery, uvolnění prostředků z Evropského fondu, eh, výroba oděvů v Litvě. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, je potřebná kvalifikovaná většina. Uzavírám hlasování. Zpráva je přijata, 562 hlasů pro, 34 proti. Pan Nyní následuje zpráva pana Gigolda o výroční prohlášení o rozhodně a veřejných financí v roce 2009. Hlasy pro, proti, zdrželi se, přijata. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Bowles jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky. Nejsou tu žádné pozměňovací návrhy, budeme tedy hlasovat. Je to tajné hlasování podle článku 169. Zahajuji tedy tajné hlasování. Uzavírám hlasování. 488 hlasů pro. Přijato. Podle pořadu jednání přejdeme ke zprávě paní Ayala Sender, jmenování člena účetního dvora pana Martina Cvikla, členem účetního dvora. Slovo má paní Ayala Sender. Senora Ayala? Prosím, paní Ayala. No, señor presidente, renuncio a la palabra para, para acelerar la, la votación. Muchísimas Pane předsedo, já se vzdávám svého projevu, abychom mohli postupovat v rámci hlasování rychleji. Děkuji. Můžeme tedy přímo hlasovat. Je to zpráva paní Ajala, jmenování pana Milana Martina Cvikla jako člena účetního dvora. Opět tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno 549 hlasů pro. Přejdeme k hlasování o jmenování členky eh, účetního dvora paní Budbergite. Zahajuji hlasování. Opět tajné hlasování. Končím hlasování. Sváleno 545 hlasů pro. Následuje Zpráva paní Sender, jmenování paní Kersty Kaliulajdové, členkou účetního dvora. Tajné hlasování, které teď zahajuji, prosím. Končím hlasování. 561 hlas pro je tedy přijata tato zpráva. Budeme hlasovat o jmenování pana Igorse Lučborse, členem účetního dvora. Tajné hlasování, které nyní otevírám. Uzavírám hlasování. 557 hlasů pro je přijata tato zpráva. Přejdeme tedy k hlasování o jmenování pana Fazakaše, členem účetního dvora. Tajné hlasování, které teď zahajuji, prosím. Končím hlasování. 348 hlasů eh, pro, jmenování schváleno. Přejdeme k hlasování o jmenování Ladislava Balka členem účetního dvora. Jmeno, eh, opět tajné hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 556 hlasů pro, jmenování schváleno. Budeme hlasovat o jmenování pana Luise eh, Galej, členem účetního dvora. Tajné hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 553 hlasů pro, schváleno. Další je jmenování pana Augustina Kubika členem účetního dvora. Tajné hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 568 hlasů pro. Přijato. Jako další je jmenování pana Jana Kinšta členem účetního dvora. Tajné hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 558 hlasů pro. Přijato. Nyní budeme hlasovat o jmenování pana Enoší, členem účetního dvora. Tajné hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno 573 hlasů pro. Blahopřeji novým členům účetního dvora. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchu v práci. Nyní přejdeme ke zprávě pana Lambsdorfa, doporučení radě k 65. zasedání valného shromáždění OSN. Nejsou tu žádné námitky. Doporučení je tedy považováno za schválené. Přejdeme k hlasování o čtyřech návrzích usnesení o druhém Evropském samitu o romské otázce. Nejdříve eh, tedy společné usnesení sedmi politických skupin. Pan Lambert má slovo k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Um, Ráda bych dala nový návrh, který bude 706. Pokud vím, tak politické skupiny to podpořili, toto, které teda podepsali naše usnesení. To znamená, že to bude součást sedmičky. Bude to vlastně nová část 7a, která bude znít v angličtině. To znamená, že žádáme Evropskou komisi, aby vytvořila komplexní evropskou strategii pro začlenování Romů jakožto nástroje pro boj proti sociálnímu vylučování a diskriminaci Romů v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, paní Lambert. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu ústnímu? Nikoli. Takže přejdeme k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jako další je ústní pozměňovací návrh paní Ernst. A to k pozměňovací návrhu 1. Paní Ernst, máte slovo. Děkuji. Máme dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh se tedy týká pozměňovacího návrhu a já chci, abychom vyškrtli to council end a ten eh, konečný výsledek tohoto pozměňovacího návrhu, o kterém i potom budeme diskutovat, znamená potom calls on the representation from forced representation of minority if they face homelessness and discrimination and protection employment once they have been, been forcibly returned. Výborně děkuji, paní Ernst. Je někdo proti tomuto ústního pozměňovacímu návrhu? Je to více než 40 poslanců, kteří se staví proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Není tedy přípustný. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Jako další pan Svoboda, ústní pozměňovací návrh. 18. Máte pozměňovací návrh k odstavci 18, prosím. Děkuji, pane předsedající. My jsme byli proti tomu pozměňovací návrhu, protože byli příliš eh, ostře formulovaní, ale máme problém s některými zeměmi, kde Eh, vlastně jsou Romové navracováni a přitom tam nejsou podmínky pro to, aby tam mohli žít v míru a v bezpečnosti a měli odpovídající lidské podmínky k životu. Ale my jsme to formulovali poněkud zdrženlivě, protože jsme viděli, že v některých zemích ta liberalizace je zneužívána a to pro žádosti o azyl, aniž by byly splněny odpovídající podmínky. Náš text by tedy zněl, řeknu to nyní anglicky země na západním Balkánu, kdyby tyto eh, osoby <clears throat> musely bojovat s bezdomovectvím a zároveň by byly diskriminováni v různých oblastech života. A já doufám, že kolegové, kteří to předtím odmítli, by teď s tím mohli souhlasit, protože je to formulováno poněkud jemněji. Děkuji. No. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Můžeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Budeme tedy hlasovat o celkovém návrhu usnesení. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 572 hlasů pro, přijato. Přejdeme k hlasování o návrhu usnesení výboru LIBE o ostraze vnějších námořních hranic. Slovo má podle článku 151 pan Kašanan. Tři minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem byl původním zpravodajem pro rozhodnutí o Frontextu a doporučil jsem, abychom přijali tento návrh protože potřebujeme opravdu výjimečná opatření, tak abychom mohli v této oblasti zasahovat, pokud jde o záchranné práce především v ve Středomoří. Výbor mě nepodpořil, proto jsem stáhl své jméno a doporučuji nyní, abychom zamítli toto usnesení. Potřebuje totiž absolutní většinu 369 hlasů, proto vám doporučuji, kolegové, aby jsme zamítli toto usnesení. Děkuji. Děkuji vám, pane Kašmané. Slovo má paní komisařka Wallström. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Je to návrh, který se dotýká šengenského hraničního kodexu ochranu našich vnějších hranic v rámci operací Frontextu na moři. Toto je nesmírně důležité rozhodnutí, které by pomohlo členským státům i Frontextu řídit a uhlídat efektivním způsobem naše hranice. Jak eh, víte, tak počet eh, těchto eh, problémů nebo četnost bude mnohem vyšší v budoucnu. Hovoříme zde o vyjasnění pravidel, které by museli pohraničníci využívat při kontrole, například pokud jde o návrat osob nebo jakým způsobem se mají Eh, mm, jakým způsobem mají zacházet s nezletilými a podobně, nebo jaká pomoc by měla být poskytnutá lidem, kteří jsou ohroženi na moři, kterým způsobem, nebo kde tyto osoby poté končí a tak dále. Mnoho z vás požadovalo tato pravidla po mnoho let a najednou je máme na dosah. Změny, které navrhujeme, zredukují i ztrátu lidských životů tím, že bude práce na těchto mořských hranicích efektivnější. Tento návrh rozhodnutí je výsledkem opravdu složitých diskuzí se zástupci členských států, odborníků z Vysokého výboru pro uprchlíky OSN, Mezinárodní organizace pro migrace a tak dále. Poskytlo by nám to lepší rámec pro lepší monitorování, dohled nad těmito operacemi jak víme, tak jsou do toho zapojeny rozsáhlé evropské finanční prostředky. Pokud jde o právní aspekt, máme zde článek 12 šendenského kodexu, který se zabývá těmito pravidly, protože jde o mm, dohled eh, nad um, dohled, dohled nad mořskými hranicemi. Na základě žádosti některých poslanců Evropského parlamentu jsme projednali technické, jiné technické možnosti, které by například ehm, zamezily otevírání nebo opětovnému věnování se technickým záležitostem a to, abychom měli pravidla, technická pravidla už do léta k dispozici. Bohužel takové alternativní řešení se nám nepovedlo najít, proto vás prosím, abyste neodmítali na to pravidla, na která jsme čekali tak velice dlouho. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Pan Busutil? Ještě počkejte, pane Busutile. Jenom vteřinku, prosím. Nemůžeme o tom zahájit rozpravu, pane Busutile, ano? Máte tedy slovo, ale nebudeme zahajovat rozpravu. Pane předsedající, Měli jsme dva řečníky, kteří hovořili o tom, že je třeba odmítnout toto usnesení, ale nikdo ještě nepromluvil ve prospěch tohoto usnesení. Myslím, že tady je spravedlivé, aby někdo také naléhal na členské státy a aby řekl, že je třeba přijmout toto usnesení. Pokud dostanu jedinou minutu, chci vám říct důvod, proč výbor Libe zamítl tato pravidla a proto předložil toto usnesení. Je to velice snadné. Byli jsme právní službou upozorněni ne jednou, ale dvakrát, že komise eh, přesáhla své eh, pravomoce v těchto pravidlech a proto jsme je zamítli. A my jsme si přáli pravidla. Já sám pocházím ze země, eh, kde si nepřejeme, aby Evropská komise nepřesahovala své pravomoce. A proto bychom měli podpořit toto usnesení. Muy bien, pues vamos a pasar. No, Děkuji. A ještě se hlásí pan Kešman. Prosím, máte slovo. Ovšem nechceme odevírat rozpravu, to jsem již řekl. No Tedy, pane Cashmane, opravdu nyní žádnou novou rozpravu otevírat nebudeme. Pokud se to je, týká jednacího řádu, tak ano, ale opravdu se to musí týkat jednacího řádu. Vážený pane předsedo, já opravdu pouze, abych to objasnil, pokud budete hlasovat proti, tak to znamená, že podpoříte opatření, která umožní sledování na moři. Pokud budete hlasovat pro, tak tato, tak tato opatření nepodpoříte. To jenom pro objasnění. Dobrá, nyní budeme hlasovat, kdo je pro. Proti? Schváleno. Dobrá, ověříme to. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Kvalifikovanou většinu jsme nedosáhli a tímto je usnesení zamítnuto. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Ječejevské o prioritách pro rozpočet na rok 2011. Pozměňující návrh 21, kdo je pro, proti, Strželi se, zamítnuto. Pozměňující návrh číslo dvě, jmenovité hlasování, zahajuji. Hlasování u konce. Přijato 549 hlasů pro pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 3 odpadá. Tedy osmičku jsme zamítli. A nyní se dostáváme k hlasování o pozměňující návrh číslo 3, a to ve dvou částech. A jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 556 hlasů pro. A nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Druhá část byla zamítnuta. A to eh, z 371 hlasy proti. A nyní poslanecký návrh číslo 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo čtyři, jmenovité hlasování, zahajuji. Ukončuji hlasování. Přijato. 558 hlasů pro. Číslo 11 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 12 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní číslo 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňující návrh 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 354 hlasů proti. Nyní číslo 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 6. Jmenovité hlasování. Zahajuji. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato 578 hlasů pro. Číslo 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 18 pro, proti, zdrželi se. Nechám to elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 3083 hlasů bylo pro. A nyní číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 19 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 20 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 28. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o... Dobrá, říká pan předseda, číslo 1 se elektronicky ověří. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Jednička byla přijata. 37, 374 hlasů bylo pro. A nyní číslo 27 ve dvou částech. První část přijato a 62. druhá část, kde pro, proti, drželi se, přijato. A nyní návrh usnesení v pozměněném verzi. Jmenovité hlasování zahajuji. Ukončuji hlasování. Přijato 558 hlasů pro. Milí kolegové, jsem velice potěšen, že vám mohu sdělit, že zde máme návštěvu v rámci interparlamentárních kontaktů. Jedná se o delegaci z tuniského parlamentu. Jehož předsedou je pan Salah Tabarky. Je předseda výboru pro politické záležitosti, lidská práva a zahraniční vztahy. Velice srdečně vás dnes vítáme, pane Tabarky, a rovněž vaši delegaci. Rád bych také podtrhnul, jak, pro, jak důležitá pro nás tato návštěva je. Je to totiž první návštěva za posledních pět let. Evropský parlament s velkým zájmem sledoval vývoj v Tunisku, jak z politického hlediska, tak z ekonomického hlediska. My, jakožto Evropská unie, jsme nejdůležitějším obchodním partnerem. Vztahy, které pěstujeme s delegací, Eh, která se věnuje vztahům s Magrebem, nám dovolí mít přiměřený institucionální rámec pro politický dialog na parlamentární úrovni. Tam se jedná o společné zájmy, ale také o demokracii a princip právního státu. Já vám přeji, abyste navázali zde dobré kontakty, měli zajímavé schůze a příjemný pobyt. A nyní se dostáváme pro spánu paní, paní Tripel. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní je to dvojka. rozdělená do dvou částí. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. štěrka, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh celého upraveného usnesení pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se k další zprávě. Je to zpráva pana Skota ohledně politiky jakosti zemědělských produktů. Došlo k úpravě, která bude mít dopad na všechny jazykové verze. Dvojka, jmenovité hlasování. Končím hlasování. 411 hlasů proti, takže jsme to neschválili. Trojka, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 364 hlasů proti, pro. Pětka. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 437 hlasů pro. Čtyřka tím pádem vypadla. A dostáváme se k číslu jedna, opět jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Se cierra la votación. Končím hlasování. 310 hlasů proti, to znamená zamítnuto. A nyní celý návrh v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Další zprávou je zpráva pana Gerera o dopadech celosvětové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. Pan Guerrero má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy pouze jedna věc. U 31 došlo k návrhu, k ústnímu pozměňovacímu návrhu. A já bych ho s dovolením přečetl anglicky, druhá část. To znamená, že se budeme snažit zjistit možnosti využití nebo stanovení určitého moratoria nebo odpuštění dluhů pro ty nejchudší země, tak abychom umožnili těmto zemím využívat a aplikovat proticyklické metody, které by reagovaly na velké dopady krize. Různé návrhy, které by umožnily i transparentní vypořádání dluhů, zadlužení těchto zemí. Děkujeme. Děkujeme, pane Guerrero, děkujeme za toto objasnění. V každém případě, pane Guerrero, pokud teda mám správné informace, tak to bude mít dopad na 37, ne 30, nebo 34 spíš, ne 31. Ano, tak mám takový pocit, že teda to bude druhá část 34. Ano, máte pravdu, pane předsedo, byla to 34. Dobře, tak nyní teda už to máme jasno. Má proti tomu někdo něco proti tomuto návrhu pana zpravodaje? Nemá, výborně, takže jakmile budeme hlasovat o této části návrhu, budeme o něm hlasovat v této, už teda v té upravené formě, kterou požaduje pan Guerrero. Sedmička, dvě části. Jmenovité hlasování, hlasujeme o první části. Sedmička, sedmička ve dvou částech. Sedmička, kdo je pro první část? Proti, zdrželi se. Schváleno druhá část, čili nyní to bude jmenovité hlasování, které jsem zahájil. Končím hlasování. Schváleno. 380 hlasů pro. 22. Pan Gerenc má ústní pozměňovací návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ano, my jsme předložili ústní návrh, který se dotýká dvojky, protože 22 se týkala globální zprávy v této oblasti a především pokud jde o G20. To znamená, že se tam hovoří bohužel o tom, že tam není zastoupení těchto zemí, těchto, těchto nejpostiženějších zemí a proto my to chceme vyřešit. Ten text, který navrhuji, by právě upravil tento nedostatek v zastoupení v rámci G20. Děkuji vám. Děkujeme. Dobře, takže budeme hlasovat o 22. Tak, jak byla ústně pozměněna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že jsme to zamítli, ale musíme to ještě ověřit. Zahajuji hlasování. Prosím. Queda aprobado. Schváleno. 282 hlasů pro. Nyní 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 31. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. První část 31. Se cierra votación. Končím hlasování. Schváleno. 287 hlasů Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Opět to ověříme, tak abychom si byli jistí, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část byla schválena 289 hlasů pro. A nyní se dostáváme k 34, to znamená, jak byla upravena ústním, pozměňovacím návrhem. Pan Konbendit má slovo. Vážený pane předsedo, byste přivítal tu nízkou delegaci před chviličkou. Možná bychom se jich mohli zeptat, aby osvobodili Taofin Berbinga, tak jak už to celý náš Evropský parlament dlouho požaduje. No Já, že už nemusím o to žádat, vy jste je sám o to požádal, aby se zasadili o osvobození tohoto člověka, tak si myslím, že tím jsme to eh, vyřešili. Čili 34. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dobře. Musíme to ověřit. Ověříme druhou část. Druhou část 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 345 hlasů pro. 36, opět ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti zdrželi se, ověříme to. Ověříme druhou část 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část byla schválena 294 hlasů bylo pro 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní celý návrh usnesení. Kdo je pro? To znamená celý návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já mám pocit, že jsme to zamítli, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Se cierra la y la propuesta... Končím hlasování. To znamená, že tento návrh usnesení byl přijatý. 283 hlasů bylo pro. A nyní budeme hlasovat o zprávě pany, pana Šekluny. Pan Svoboda má slovo. Eh, pane předsedající, je to něco k jednacímu řádu. Jsem velice rád, že to hlasování proběhlo, jak proběhlo, ale samo o sobě to byla zpráva z vlastního podnětu, kde eh, jsme se dohodli na jiném postupu. A bylo při, tedy dovoleno, že když máme vlastně zprávu z vlastního podnětu, že můžeme hlasovat jednotlivě. Musíme si to vyjasnit, protože jinak v budoucnosti potom budeme hlasovat o všech zprávách vlastního podnětu jednotlivě. Takže já prosím, zda byste mohl poprosit výbor AFKO, aby tuto záležitost objasnil, protože jinak vlastně si tady zničíme celý smysl té reformy pomocí interpretací, které, které dělají eh, tady naše služby, služby naší sněmovně. Děkuji. Vážený pane Svobodo. Ano, mohli bychom hlasovat v rámci odděleného hlasování, tak jak to politické skupiny požadovaly. Ovšem do budoucna samozřejmě můžeme přistoupit k určitým změnám, to nevylučuji. A nyní teda opět ke zprávě pana Šekluny. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2008. Návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme na konec dnešního hlasování. Společná stanoviska už byla předložena, to znamená stanoviska rady i komise a budou v přílohách z dnešního zápisu. Parlament má tři měsíce pro předložení námitek. Toto období začíná zítra. Zápis z dnešního zasedání předložíme parlamentu na začátku příštího plenárního zasedání a usnesení, která byla schválena, předložíme relevantním orgánům. A nyní vysvětlení hlasování. Nejprve pokud jde o summit Romů, pan Pascal. Děkuji za slovo, vážený pan eh, předsedající. Děkuji, pane předsedající. Přijatý návrh usnesení Evropského parlamentu o druhém evropském summitu o romské populaci otevírá novou cestu.